frakce GUE navrhuje, aby paní Estefania Tore Martinez byla jmenována na mítě pana Pabla, doufám, že říkám správně, to jméno říká pana pana Ečeníka, jako členka pro výbor NV a také jako členka delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Mě někdo proti tomuto jmenování? Ne, takže je to